a přijímáme je. Příslušné polské úřady mě informovali o zrušení imunity pana Zbigněva Žobra. Podle článku 6 odstavce 2 předávám eh, tuto záležitost k projednání právnímu výboru. Eh, paní kolegyně Lára Komi přednesla návrh na ochranu své parlamentní imunity